Takže kolegové, rozprava o Bělorusku je uzavřená a můžeme přistoupit k hlasování. Nejprve budeme hlasovat o šesti návrzích usnesení o Sri Lance v souvislosti se zprávou OSN. Vyrozuměla jsem, že tady máme ústní pozměňovací návrh pana Moráse. Pane Moráse, pane předsedo, pane předsedo, mluvím jménem Veronik de Kaiser. Vysíváme vysokou představitelku a místo předsedkyni komise, radu a komisi, aby podpořili další úsilí k posílení procesu předvedení příslušných osob na stylance k odpovědnosti a na podporu zprávy OSN, především pokud jde o okamžité zřízení Mezinárodního mechanismu spravedlnosti. Je někdo proti? Pan pan Orden? Pane předsedo, strašně dlouho probíhala vyjednávání mezi šesti politickými frakcemi o tomto konkrétním usnesení. Je to kompromisní usnesení a samozřejmě obsahuje prvky, které si mnozí z nás nepřáli a naopak vyločuje věci, které mnozí z nás chtěli. Ale dohoda mezi šesti politickými skupinami byla taková, že se nic nebude dál měnit. Nebude žádný ústní ani písemný pozměňovací návrh. A já si proto myslím, že toto je porušení této dohody a znamená to, že ta vyjednávání byla naprosto nesmyslná, pokud teď najednou máme takto předložený pozměňovací návrh. Já myslím, že bychom ho měli zamítnout. Dobře? Takže kdo z vás je proti? Můžete se postavit, abychom viděli, kolik vás je? Já myslím, že to víc než stačí, je to víc než 10 přítomných. Takže budeme hlasovat